dopadu amerických sankcí na obchodní činnost podniku z EU v Iránu. A nemohu předat slovo panu Langovi, který tady není. Tak si uděláme na pár minut přestávku. Oui, j'entends bien, monsieur, mais je voudrais m'assurer. Ano, já slyším, ale já bych se chtěla ujistit, zda pan Lange nedorazí. Takže vás opravdu prosím jen o chviličku strpení a pokud ne, tak za chvíli dáme slovo paní Běnkovské. Nous allons pouvoir reprendre la <laughs> séance. Budeme moci pokračovat. Jen počkáme, až se pan Lange posadí a já mu hned dám slovo jako autorovi. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Moc se omlouvám. Dostal jsem informaci, že debata začne v 19.16. Paní předsedající, paní komisařko, tato otázka se týká dopadů sankcí USA na Irán a jejich dopadů na evropské podniky. My naštěstí ten takzvaný atomový deal eh, jsme vyjednali s Iránem a tím pádem eh, jsme také vyjednali zrušení sankcí. To je, myslím, dobře, že Eh, atomový program Iránu bude eh, pokračovat kontrolovaným způsobem a zavedou se příslušné procesy. Ovšem, teď je zde problém, že celá řada amerických sankcí, které byly zavedeny ještě před tou diskusí o atomové cestě Iránu, eh, dokonce v roce 79, tak tyto sankce zrušeny nebyly a oni samozřejmě mají do značné míry extrateritoriální dopad, a to i na evropské podniky. A tím pádem je potřeba se zabývat otázkou, jak s tím mají evropské firmy zacházet. Podle důkazů se u některých firm už objevují problémy. Ehm, jinde po velice tvrdých diskusích s americkými úřady byly vyjednány výjimky, ale přesto zde dochází jaksi k nerovnému zacházení mezi americkými a evropskými podniky, respektive se tomu otevírají dveře. A proto je o to důležitější zavést zde opět jasnost, co se týká těch jaksi e, navenek působících sankcí a zejména to platí pro bankovní sektor, pro přístup k finančním prostředkům. Není možné, aby evropské firmy byly vyloučeny eh, z možností chytře financovat své projekty. My všichni víme, jak důležité ty nové příležitosti eh, v Iránu jsou, jaké sebou přináší možnosti, zejména pro stabilizaci celého regionu a pro další vývoj iránské společnosti. A tím pádem my jako obchodní výbor jsme formulovali otázku tak, jak komise, paní komisařko, hodnotí stávající situaci a jak hodláte odpovídajícím způsobem jednat tak, aby se zajistila implementace závazku. Zejména co se týká eh, Spojených států, jim je potřeba jasně říci, že eh, tato extrateritoriální složka jejich sankcí nesmí mít dopady na evropské firmy. Eh, takže otázka je, zda už jste s Američany mluvila a pokud ano, jak reagovali na tyto otázky. No a nakonec, jak do budoucna hodláte zajistit možnosti aktivity evropských podniků. Těšíme se na odpověď. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, i vám, paní komisařko. Děkuji, pane Lange. Paní Běňkovská, máte slovo jménem komise. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení poslanci, eh, pět měsíců eh, po, od, eh, pozastavení ekonomických sankcí výměnou za pozastavení eh, jaderných závazků Iránu. Je na čase debatovat o dopadu společného akčního plánu ve vztazích mezi Iránem a eh, Evropskou unii, respektive jejími podniky. Eh, to je ze všeho nejdůležitější. Chci ale zdůraznit, že pozastavení sankcí bylo klíčovou složkou jaderné dohody a efektivní implementace tohoto pozastavení sankcí je nutnou podmínkou pro udržitelnost a úspěch plánu. Je v našem zájmu, aby Irán mohl sklízet ekonomické plody eh, tohoto plánu. Je nepopíratelné, že se ocitáme v kritické situaci, kdy musíme zajistit, aby všechno běželo tak, jak má. Během návštěvy vysoké představitelky a dalších sedmi komisařů, včetně mě v Teheránu, eh, která proběhla v Dubnu, eh, jsme byli svědky toho, že domácí debata o o plodech tohoto plánu je stále velmi živá. Úspěšná implementace je také klíčem pro nás v Evropské unii. Evropská unie prostřednictvím koordinační role vysoké představitelky dohlíží na implementaci této dohody. Mohu vás ujistit, že jsme dostali svým závazkům tak, jak byly odsouhlaseny v rámci akčního plánu, tím, že jsme odstranili sankce a zveřejnili pokyny k implementaci implementaci, čímž jsme přispěli k jistotě eh, v celé oblasti. Zároveň eh, komunikujeme se soukromým sektorem, eh, vysvětlujeme a ujišťujeme firmy, které se chtějí vrátit do Iránu. Řekněme si jasně, že jsou tu stále ještě problémy, které musíme překonat. Otázka financování a bankovnictví by neměla být podceněna. Je ale třeba ji vnímat v patřičné perspektivě. Era Irán je eh, ekonomicky izolován od zbytku světa už téměř 10 let. Iránské banky eh, jsou odstřiženy od mezinárodního finančního systému. Eh, vždycky jsme věděli, že úplná opětovná integrace Iránu do světové ekonomiky nemůže proběhnout přes noc. Eh, věřím ale, že přesto eh, k ní dojde. Jsou tu i další ohledy, které banky berou v potaz při svém hodnocení. Je to plné porozumění americ- rozsahu e, amerických sankcí a také e, iránské bankovní regulaci a legislativě o e, financování terorismu a praní špinavých peněz. My se velice aktivně angažujeme na obou frontách. Evropská unie a členské státy pravidelně konzultují s Washingtonem už od 16. ledna letošního roku a Spojené státy dvakrát aktualizovaly své pokyny a odpovědi na často kladené otázky, což ukazuje odhodlání poskytovat jistotu firmám, tak aby tyto pokyny byly živým a dynamickým dokumentem. Dali jsme také pokyn řediteli Centra finančních aktiv, aby e, informoval ministerstva financí e, s dosahem do soukromého sektoru. V Bruselu hodláme konat sympozium o odstranění sankcí e, pro společnosti za účasti amerických i evropských expertů. Kromě toho vysoká představitelka 19. května předsedala schůzi ministrů zahraničí Německa, Francie, Spojených států a Spojeného království. Bylo vydáno společné prohlášení opatření o obchodování s Iránem, které bylo jasným signálem, který by měl ujistit finanční operátory a povzbudit je k tomu, aby obchodovali s Iránem. Chtěla bych využít této příležitosti k tomu, eh, abych, vám, abych eh, prohlásila, jak si vážíme snah eh, Spojených států zjednat jistotu a komunikovat s evropským bankovním sektorem. Kromě toho je důležité, aby Irán e, přijal patřičné kroky ve svém regulatorním prostředí. To je téma, které firmám dělá starosti, e, zejména potom e, boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz. Tam je potřeba dělat více. Spolupráce a konzultace v ve finanční oblasti by měla být prioritou. Naše návštěva v Iránu byla příležitostí k navázání základních forem spolupráce a poskytování pomoci v těchto eh, oblastech. Navzdory všem problémům eh, výsledky plánu eh, jsou už teď pozitivní. Došlo k 22% razantnímu eh, nárůstu eh, obchodu mezi EU a Iránem za první kvartál 2016 oproti stejnému období v loňském roce. 33 eh, iránských bank bylo znovu napojeno na systém SWIFT. V poslední době bylo také ohlášeno, že 200 malých a středních mezinárodních bank, včetně evropských, navázalo korespondenční vztahy s iránskými bankami. Velké iránské banky začínají chápat co znamená jejich nová role v praxi. Pro rozšíření ekonomického dialogu a spolupráce plánujeme v říjnu Evropskou ekonomickou misi do Iránu s účastí zástupců evropských společností a malých a středních podniků. Kromě toho e, další, další slibnou cestou je využívání úvěrových společností a pojišťoven, e, které mohou poskytnout další záruky a jistoty e, investorům. To všechno bude společně tvořit složitou realitu, která samozřejmě si bude žádat ještě nějaký čas, než mezinárodní obchodní komunita se adaptuje na novou realitu. Nemůžeme samozřejmě nutit banky a firmy, aby v komerčních záležitostech eh, se rozhodovaly určitým způsobem. Chceme ale zajistit, aby Irán mohl sklízet plody akčního plánu. A jsme odhodláni pokračovat v našich konzultacích se spojenými státy, abychom zjednali co nejvíce jistoty. Chceme nadále oslovovat evropskou podnikatelskou sféru a poskytovat pomoc iránskému bankovnímu a finančnímu systému. Dialog a odhodlanost to je cesta vpřed. Děkuji vám. Děkuji. A nyní na tři minuty za socialisty a demokraty předám slovo panu Bostenáru. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, byl jsem velmi rád před rokem, když jsem viděl průlom v iránské jaderné dohodě po dlouhých a složitých jednáních. EU sehrála klíčovou roli v tomto úspěchu. A jak jsem tehdy řekl, ta dohoda musí být přínosná pro všechny zúčastněné strany. Akční plán přijatý v říjnu může být velkým pokrokem pro bezpečnost, stabilitu a rozvoj celého regionu. Ale pořád je velmi důležité, aby byl důkladně implementován všemi partnery na všech stranách, a to co nejdříve. Neměli bychom zapomínat, že tato dohoda jde nad rámec svých technických detailů. A iránský lid eh, tuto dohodu oslovoval poté, co byla uzavřena, v naději, že zlepší jejich životní podmínky. A je důležité, aby tato očekávání byla naplněna. Pouze Úspěšné naplňování tohoto plánu nám může ukázat, že diplomacie vítězí nad politikou, obstrukcí. Když částečně byly odstraněny sankce, přesto evropské podniky mají ještě velké problémy v přístupu na iránský trh. A je to kvůli tomu, že mnoho amerických finančních sankcí pořád ještě přetrvává a mají extrateritoriální dopad. Některé někteří z amerických a regionálních partnerů si neuvědomují, že je třeba použít všechny naše kanály pro spolupráci s USA, abychom našli nápravu nebo alespoň dočasně vyřešili problémy evropských podniků a abychom dlouhodobě s našimi iránskými partnery zajistili bezpečnost a právní jistotu evropských investic v Iránu. A konečně, paní komisařko, komise by měla co nejdříve zvážit implementaci nového mechanismu a opatření na snižování závislosti evropských podniků na amerických úvěrových

Merci au nom des démocrates libéraux. Díky. A za frakci ALDE paní Šáka na dvě minuty. Colleagues. Děkuji vám, paní předsedající, komisařko, kolegové. Tady v této debatě jde o vytvoření jasnějšího prostředí pro evropské společnosti, které obchodují nebo investují v Iránu v důsledku hospodářských sankcí. Ale e, právě trvající americké sankce za porušování lidských práv které mají jaksi zpomalovat nebo úplně odstranit iránský jaderný program, ať už je to validní cíl nebo ne, vede k další nejistotě pro evropské firmy. Důsledkem extrateritoriálního dopadu těchto sankcí se poškozuje zájem několika desítek až stovek firm. A to ať už chtějí transportovat produkty do nebo, do nebo z Iránu. Pokud banky nevěří tomu, pokud, ehm, e, že tedy jejich služby nebudou náhodou trestány Amerikou, tak nebudou v dané zemi působit. Jsou to miliardové pokuty a nutnost získávat víza. To všechno oslabuje důvěru biznisu Eh, v styky s Iránem. Od doby, kdy jsme požádali o tuto debatu, se eh, ministr Kerry setkal se zástupci evropských bank. Otázka je, zda to podle komise objasnilo, vyjasnilo jejich obavy. Co udělala komise a SVČ pro řešení těchto obav společně s americkými úředníky, tak abychom zajistili více předvídatelnosti a jasnosti pro evropské firmy? Začali jste řešit už ten podkladný problém, začali jste diskutovat s iránskými orgány o tom, že Revoluční gardy a jejich významná role v damním hospodářství zabraňuje vzniku skutečně soukromého sektoru a že výhody jakékoliv takovéto dohody půjdou pouze za několika málo lidmi a ne za celou populací. Klíčem pro naši frakci, klíčem pro to, aby Evropská unie byla efektivní a důvěryhodná je, abychom si mohli stanovovat naši politiku. A to buď v tandemu s USA, když je to zapotřebí, jako jsme to udělali, když jsme dostali Irán zpět k vyjednávacímu stolu, ale i také nezávisle na základě našeho vlastního hodnocení a vlastního rozhodování v tom smyslu, jaké nástroje jsou nejprospěšnější pro naše zájmy a naše hodnoty. Děkuji. Děkuji na jednu minutu, pan Kusoper Můj. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie je i nadále rukojmím amerických zájmů a její zahraniční a ekonomická politika je řízená z USA. Omezuje se zde ekonomický a obchodní prostor pro EU. Sankce jsou proti mezinárodnímu právu a také proti zájmům populace. Stejně jako v roce 1990, když jsme měli sankce proti Iráku. Způsobilo to tehdy více než půl milionu dětských úmrtí. S tím novým plánem Evropská unie oznámila, že eh, stahne embargo na ropu, ale evropské podniky i nadále mají problémy s přístupem na iránský trh. Je to v důsledku extrateritoriálního dopadu amerických sankcí. Mnohé podniky, které také působí v USA, mohou být obviněny z toho, že porušují americké sankce a bude to na ně mít negativní dopady. Kde je tedy svrchovanost Evropy. Děkuji a nyní na dvě minuty má slovo pan Buchner. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Máme historickou příležitost ukončit desetiletou izolaci Iránu a zahájit s nimi kontakt. Je to naléhavě nutné, pakliže chceme v té zemi zlepšit lidská práva, chceme-li zlepšit situaci v oblasti terorismu na Blízkém východě. Společnost v Iránu potřebuje zrušení sankcí, protože tam existuje nezaměstnanost, žije tam celá řada lidí pod hranicemi toho, co považujeme za naprosté minimum. Je nutné prostřednictvím obchodu, tím, že zrušíme sankce, zlepšovat hospodářskou situaci této země. Proto si myslím, abychom také eh, zabraňovali terorismu uvnitř této země, abychom eh, zastavili ty radikální proudy, že je nutné zlepšovat životní standard Iránců. A proto nám nezbývá nic jiného, než eh, posílit hospodářskou spolupráci, zrušit sankce ideálně eh, také zrušit ty sankce, které USA zavedly jaksi z historických důvodů, ale myslím si, že není udržitelné, aby německé, evropské podniky museli dodržovat americké sankce. To je fundamentální protimluv e, suverenity Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Pane Buchnere, akceptujete modrou kartu od pana Frunzuliky? Ano, tak 30 sekund, prosím. Děkuji, milý kolego. Nemyslíte si, že by komise měla řešit extrateritoriální dopad amerických sankcí s americkými orgány, aby se zajistilo, že evropské firmy mohou obchodovat v souladu s evropskou politikou, aniž by se museli bát pokud v důsledku porušení amerických sankcí? Děkuji. No, já si samozřejmě myslím, že tyto sankce eh, je potřeba vyřešit jednáním mezi EU a USA, samozřejmě. Takže v tom s vámi naprosto souhlasím. Děkuji. Na dvě minuty paní Begin. Grazie, presidente, Děkuji, paní předsedkyně kolegové. Má otázka je, kdo rozhoduje o pravidlech pro evropské podniky? My nebo Washington? Protože od října 2015 Evropská komise postupně odstranila sankce a znovu umožňuje našim podnikům obchodovat eh, s Iránem. Ale ne Spojené státy, které zatím ještě neodstranily své sankce, kromě toho, že zakazují svým podnikům obchodovat eh, s Iránem, eh, tak pokutují evropské podniky, které to dělají. Mají totiž extrateritoriální platnost pro své sankce na základě zákona. USA si totiž myslí, že kdokoliv používá dolar v transakcích, tak implicitně uznává jejich svrchovanost. Je zjevné, že Irán má před sebou ještě dlouhou cestu, především pokud jde o dodržování lidských práv, ale sankce už neblokují obchod a od té doby Evropské podniky začínají vyplňovat ta prázdná místa, která tam vznikla. A poté, co dostali povolení od různých evropských vlád, je zcela nesmyslné, že blokuje vláda americká. Zatím byla pouze jedna velká italská banka postižená americkými pokutami. Jedna menší banka čeká na rozhodnutí a další podnik byl vyšetřován. Totež ovšem nemůžeme říct o jiných evropských podnicích, které budou muset platit. Postup, eh, jak požádat Washington o výjimku, je velmi dlouhý, složitý a není snadno dostupný především pro malé a střední podniky, takže nechci popírat, opakuji, že Irán má před sebou ještě dlouhou cestu k demokracii, ale tato cesta prochází také přes postupnou integraci do mezinárodního obchodního systému a především pokud se Evropa rozhodla, že dá volnou cestu investicím našich podniků v eh, Iránu, tak poslední slovo by rozhodně neměly říct Spojené státy. Děkuji. Pan Borgecio, jedna minuta. Paní předsedkyně, před hlasováním o Brexitu zítra bychom čekali na energičtější pozici Evropské unie, aspoň k těmto záležitostem, když jde o obranu evropských podniků, ale nám ani není jasné, jaké jsou sankce USA proti Iránu, které USA stáhly, které odstranili. Nejistota zaznívá také z úst komise. Eh, Irán znovu zve evropské podniky k tomu, aby vstoupili na jeho trh eh, a Itálie byla jedním z prvních partnerů před eh, sankcemi. V Janově stojí desítky tisíc kontejnerů, které tam čekají se zbožím. To by mohlo pozvednout naši ekonomiku. Je zcela neuvěřitelné, že Evropská unie se zastaví zcela ochromená, zcela nejistá, když vidí, že jsou zde takovéto hrozby, které souvisí přitom se zájmy našich podniků a našich pracujících. Je nutné, aby Evropská komise a parlament vystoupili jednotně, aby jednotně hovořili o zrušení sankcí a o tom, že nás přece nemůžou pokutovat americké kontrolní orgány. Děkuji, jednu minutu má pan Golniš. Já jsem velmi rád, že zde máme tuto debatu o dopadu amerických sankcí na působení evropských podniků v Iránu. Já jsem se před dvěma měsíci ptal písemně komise a pořád ještě jsem nedostal odpověď. Aktuality posledních dní ukazují, že americká administrativa upřednostňuje národní podniky vůči evropským podnikům, protože americká vláda zrušila sankce pro své podniky a pořád ještě hrozí sankcemi evropským podnikům. Státní tajemník Jean Kelly všude John Kelly říká, že obchodovat se může, ale Airbus už šest měsíců čeká na to, aby mohl prodat letadlo, na čemž se dohodli už v lednu. Žádná banka si nemůže dovolit eh, tváří v tvář těm sankcím, které byly uvaleny na BNP. Je to 9 miliard dolarů a Evropská komise mlčí. Je to skutečná ostuda, je to skandál. Jasně to ukazuje, jak se skláníte před americkými orgány. Děkuji a nyní má slovo na dvě minuty pan Zofoli. Děkuji, paní předsedkyně. Vídeňské dohody a postupné stahování sankcí přispěly k tomu, že se o 70 snížila obchodní výměna mezi Iránem a Evropskou unii. A teď se zde otevírají nové možnosti pro evropské podniky. Země má 80 milionů obyvatel, je velmi atraktivní pro mezinárodní investice, vlastně nejatraktivnější po pádu berlínské zdi mechanika, doprava, životní prostředí, poskytování technologií pro využívání obnovitelných energetických zdrojů a tak dále. Všichni aktéři, kteří jsou zapojeni do toho procesu, Evropská unie, USA a tak dále, by měli společně budovat solidní, pevné vztahy založené na vzájemné důvěře a nejen na dodržování těchto dohod. Od Iránu očekáváme konkrétní náznaky otevřenosti a také změn reform v oblasti lidských práv. Pokud jde o ekonomiku, je nutné pracovat především na bankovním systému, který dnes není dostatečně transparentní, také ve světle doporučení Task Force pro finanční záležitosti. Je třeba zabránit financování terorismu a praní špinavých peněz. Evropská unie žádá od USA, aby umožnili investice do Iránu. Dnes to není možné. Pro podniky obchodovat s Iránem kvůli sankcím, které omezují přístup na iránský trh. Proto žádáme komisi, aby za nás jednala s americkými úřady, je důležité, aby memoranda o porozumění, která byla podepsána mezi evropskými soukromými a veřejnými podniky, aby se z nich staly konkrétní smlouvy a konkrétní akce. Děkuji a na jednu minutu má slovo pan Barekov. Jak to znáte? Děkuji vám. Jak dobře víte, paní předsedkyně, eh, já mám na starosti Irán ve výboru pro energetiku. Eh, Irán musí sklízet plody tohoto plánu. Eh, evropské podniky mají velice blízko ke znovu navázaní vztahů s Iránem, zejména na poli energetiky. Musíme regulovat společně s Iránem a společně s Amerikou a to je úkolem Evropské komise. Sankce končí, nicméně e, existují ještě dodatečné sankce na straně e, USA. E, Bulharsko ukončilo svůj nukleární projekt a to kvůli tomu, že na tom trvala Evropská komise. Bulharský premiér podal návrh na spolupráci s Iránem a proto eh, se ptám, podpoří ho Evropská komise, protože zdá se, že ta eh, poměrně zaostává a panuje značná nejistota mezi Iránem a USA. Děkuji, pan Telička. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko. Eh, já bych řekl, že odpověď na tu otázku je dvojí otázku, kterou jste zodpověděla. Eh, vy jste řekla, že vyvíjíte úsilí eh, vůči Iránu jak komise, tak členské státy. Myslím si, že vaše odpověď byla bohatá na informace. Podle mého názoru tady máme ale dvě agendy. Jednak ekonomickou a potom agendu eh, spojenou s kvalitou v uvozovkách demokracie, lidských práv eh, a tak dále. Eh, tady si myslím, že vaše odpověď byla uspokojivá. U té druhé části odpovědi ale mám problémy u upřímně řečeno, a to je ta část, která se týká USA. Na to jste měla trochu méně času ve své odpovědi a řekla jste, že vznikají ty pokyny, že se zvyšuje jistota. Jsem si jistý, že tomu tak je, nicméně existují případy, které mají konkrétní dopady. Já jsem Čech, nepocházím ze země, kde by Airbus něco vyráběl, nicméně eh, máme tu případ Boeingu. Boeing začal vyjednávat s Iránem mnohem později než Airbus a podepsal dohodu. Myslím, že minulý týden. Zatímco Airbus eh, teď čeká už asi pět měsíců eh, na povolení od amerického ministerstva financí, což je podle mého názoru nepřijatelné. Potřebujeme opravdu nějaké výsledky a ptát se, jak vám můžeme pomoci. Buďme konkrétnější. Omlouvám se, paní předsedkyně, za přetaž hospodaření. Teď na jednu minutu paní von Storch. Eh, paní předsedkyně, děkuji. Eh, Irán podepsal eh, jadernou dohodu a proto USA a Evropská unie odstranila sankce vůči Iránu. To ale platí jenom částečně. USA nadále obchoduje s Iránem. Například General Electric může obchodovat s Iránem, ale když my uděláme to samé, pak nám hrozí sankce ze strany USA. Takže my můžeme obchodovat buď s Iránem nebo USA. To je momentální pozice USA a e, která v podstatě, vy, vy jste v podstatě neřekla nic e, o tom, co s tím chcete dělat. A já se ptám, proč to američané dělají a co uděláte vy. E, americká ropná společnost Exxon může kupovat ropu v Iránu, ale každý další, kdo to zkusí, tomu hrozí, že přijde o americký trh. Jsou američané pro volný obchod? My jsme pro volný obchod. Proto navrhuji, aby nás, aby nás Spojené státy netrest obchod, protože jinak to budí dojem, že Spojené státy státy sice říkají volný obchod, ale jinak jim jde o obranu jejich mocenské pozice. Děkuji, Michel Lebreton. Jedna minuta, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Irán dal všechny záruky, které vyžadovala smlouva ze 14. července roku 2015 a v lednu 2016 byly staženy evropské sankce. Nikdo by tedy neměl být proti obnovení normální hospodářské, ekonomické činnosti a obchodování mezi Iránem a ostatním světem. Nicméně evropské podniky se bojí, že jim USA, že na ně uvalí sankce. 118 Airbusů má být prodáno. Podepsali to francouzi s eh, Iráčany, Iránčany a teď eh, se všichni bojí. Je to praktika, která je která by měla být eh, už teď odstraněna. Evropská unie musí být odvážná a musí vyžadovat eh, od USA, aby plnili své závazky. Jinak eh, Francie musí požádat francouzskou banku, aby financovala francouzské projekty v Iránu. Minute, Mr. Balco. Děkuji, pan Balco, jedna minuta. Elnök asszony, köszönöm a szót. 2010... Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. V červenci 2015 Irán uzavřel dohodu s mezinárodním společenstvím. Irán zpřístupnil svůj atomový program, výměnou za to se zrušily sankce. Principiálně. E, principiálně se USA zasadili o to, aby jejich sankce e, zůstaly v platnosti. Je v zájmu Evropské unie a nejen v hospodářském zájmu, ale také třeba v migračním zájmu, abychom měli dobré vztahy s Iránem. A to se USA nelíbí. USA musí zrušit své sankce a musí vyvinout tlak na Saudskou Arábii, protože Saudská Arábie v Jemenu páchá Eh, válečné zločiny. Jemen je spojenecká země Spojených států a tím eskaluje situace v Iránu. Je naším zájmem, aby zavládl mír. Děkuji paní Tomašič, jedna minuta. Děkuji vám. Myslím si, že tento případ jasně ukazuje citlivou pozici Evropské unie v globálních diplomatických, vojenských a obchodních vztazích. Jsme klíčovým partnerem USA a tím pádem jsme po mnoho let požívali určitých privilegií. Nicméně toto partnerství může mít i negativní dopady. A to je ten případ pro obchodní operace evropských společností v Iránu. Někteří naši kolegové využívají tuto situaci k tomu, aby spochybňovali partnerství s USA, ale myslím si, že nemají pravdu. V této situaci musíme budovat pozici Evropy jakožto silného nezávislého globálního aktéra, který má důvěru našich partnerů a ukazuje dobrou vůli a kredibilitu vůči našim partnerům. Propojení Evropy a USA našich zájmů je fakt, který nelze popírat. Nicméně to neznamená, že Evropa nebude hrát konstruktivnější roli. Děkuji. Kolega Precel, jedna minuta. Paní předsedající, dámy a pánové, opět úžasný příklad toho, že v Evropské unii a v americké administrativě se rádo hovoří o volném obchodu, ale nic moc se pro něj nedělá. Komise tomu jen přihlíží. Banky z Evropy se i nadále musí obávat eh, provádění obchodu v Iránu, protože se tím vystavují sankcím a tím pádem neumožňují eh, biznis pro malé a střední podniky v Iránu. No a teď vidíme, jak to funguje ve velkém. Airbus od ledna čeká o Eh, čeká na dohodu s Iránem a zrovna včera bylo eh, řečeno, že firma Boeing má 25 miliardovou dohodu s Iránem. Dámy a pánové, je evidentní, co se tady děje. Je to hospodářská válka, je to válka, kterou američana nevedou proti Iránu, ale proti Evropské unii a komise na to nečině kouká. Děkuji. Pan Fontulis, jedna minuta. Děkuji vám. USA vědomně blokuje evropské podniky v Iránu. A to samozřejmě vůbec nesouvisí s nějakými obavami o jaderný program v Iránu. Jde zkrátka o prosazování amerických zájmů v Iránu. Charakteristickým příkladem je Airbus, který s Iránem s Iran Air konkrétněji podepsal dohodu za zhruba 25 miliard. Nicméně, aby to proběhlo, americká vláda podala žádost, která se tedy nakonec nepodepsala. Nicméně ve stejnou dobu eh, podepsal dohodu s Iran Air i Boeing. Takže vidíme velice jasně, že způsob, jakým američané definují svobodný obchod, je, že to bude tak, jak chtějí oni. A my si musíme jasně říci, jaká tady má být budoucnost Evropské unie, co se týká obchodu s Iránem. Je na čase, aby komise začala chránit evropské podniky. Děkuji, teď procedura catch the eye. Pan Kaputo jako první, máte jednu minutu. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Extrateritoriální dopady amerických sankcí vůči Iránu i nadále působí problémy evropským podnikům přístupu na iránský trh. Po sankcích z roku 2012 a 2013 eh, dovoz se snížil o 86 a eh, vývoz o 26 Evropské podniky začaly plnit závazky z akčního plánu a teď je na USA, aby začaly uplatňovat opatření. Po iránském závazku, že bude využívat jadernou energii pouze k civilním účelům a zahájí konstruktivní dialog na mezinárodní úrovni, které ji povede k plnému zapojení Iránu do mezinárodního společenství. Je zjevné, že je zásadní pro stabilizaci celé oblasti i pro zlepšení lidských práv obnovit obchodní činnost s velkou částí arabského světa. Děkuji, slovo má pan Moraes. Děkuji, paní předsedkyně. Většina eh, evropských podniků bez ohledu na to, že máme jadernou dohodu s Iránem, se nechce aktivně angažovat v Iránu, protože se bojí trestu ze strany Spojených států za porušení amerických sankcí, které stále trvají. Evropská unie musí najít nějaké řešení eh, této situace. Eh, která eh, blokuje bilaterální vztahy mezi EU a Iránem. Zemi, eh, která má 80 milionů obyvatel a která teď prochází fází rekonstrukce. Mnoho měst čeká obrovský rozvoj, má se stavět 20 letišť v nejbližší budoucnosti, takže je naprosto nutné, aby stavební firmy z některých zemí, jako například Řecka, měly přístup na tento trh. Mnoho řeckých velkých dodavatelů a e, distributorů, e, například z farmaceutického sektoru nebo zdravotnického sektoru je připraveno vstoupit na iránský trh, ale bojí se kvůli Americe. Děkuji, e, paní předsedkyně. Když jsem navštívil Irán v době, kdy sankce stále ještě platily, Viděl jsem, jak bylo pro Irán důležité ekonomicky spolupracovat s Evropou. Uvědomil jsem si, že iránská ekonomika skýtá příležitost, obrovskou investiční příležitost pro Evropu. A proto jsem přesvědčen, že e, současná situace není nic jiného, než že si a naši američtí partneři zahrávají s Evropskou unii. E, případ e, Boeingu o tom svědčí. Airbus měl dobrou pozici, ale nedokončí dohodu, neuzavřejí. Máme tady tedy dvě situace. Máme ekonomicky zajímavou situaci pro Evropskou unii, ale ta situace je zajímavá také politicky a já si myslím, že bychom měli využít obou těchto příležitostí. Pan Epitideos? Děkuji vám, paní předsedkyně. Jedním z nejdůležitějších Eh, orgánů, který formuje evropské politiky, jsou, je samozřejmě Rada a Komise. Ty ale nejsou schopni eh, zaujmout patřičné stanovisko vůči Spojeným státům a přijali mnoho strategií, eh, které jsou v rozporu s potřebami Evropské unie. Mnoho evropských podniků by se rádo aktivně zapojilo v Iránu, ale nemůžou, nebo byly trestány za to, že se angažují v Iránu, tedy trestány ze strany Spojených států. Proto došlo k situaci nekalé hospodářské soutěže, zejména jestliže e, tyto firmy působí i ve Spojených státech. Tam musí čelit velice tvrdým sankcím, což je naprosto nepřijatelné a Evropská unie musí co nejrychleji jednat, aby evropští investoři konečně mohli aktivně působit na iránském trhu, zejména v energetice. Děkuji kolegové a teď dám slovo komisařce Běnkovské, aby odpověděla. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení poslanci, já si myslím, že to byla velice užitečná výměna názorů a chtěla bych poděkovat všem za to, jak jste se jasně vyjádřili. Mohu vás ujistit, že analyzujeme všechny otázky, zejména ty konkrétní případy. Já se ještě zmíním o Airbusu a Boeingu později. U této debaty bych chtěla ale uzavřít těmi slovy, že sdílíme společný zájem a sice, aby eh, akční plán eh, byl úspěchem pro všechny zúčastněné, zejména potom pro evropské firmy a aby vedl k reintegraci Iránu eh, do světové ekonomiky. Dovolte mi zopakovat, že Evropská unie je odhodlána poskytovat všechnu potřebnou pomoc a všechny potřebné záruky soukromému sektoru po odstranění sankcí, kdy nastávají obchodní příležitosti a samozřejmě jsme odhodláni bránit zájmy evropských společností. K Airbusu eh, mohu říci, že Airbus eh, podepsal před několika měsíci dohodu, bylo to na konci ledna eh, během návštěvy iránského prezidenta ve Francii 28. ledna byla to dohoda o e, exportu e, letadel a pokud jde o Boeing, tak e, ten podepsal memorandum porozumění, ne smlouvu nebo kontrakt, ale memorandum porozumění, která, které se také týkalo exportu letadel. A to poměrně nedávno, takže situace obou společností je skoro stejná. S tím, že Airbus má dohodu, zatímco Boeing má pouze memorandum porozumění. Samozřejmě všichni víme, že implementace je průběžný úkol a musíme být neúnavní a společně se o ní snažit. Všechny vaše komentáře samozřejmě předám vysoké představitelce Mogherini a chtěla bych vám poděkovat za to, že jste nadnesli toto téma a doufám, že o něm budeme diskutovat ještě v budoucnosti, protože je pro evropskou ekonomiku velice důležité. Děkuji vám.